kolegové ze socialistické skupiny. Ano, už, už vidím, že se Konstance eh, vrací, přichází. Uh, kolegové, můžeme tady zahájit zasedání, poněvadž máme tady ještě přece jenom pár stráneček na prohlasování. Jsme tedy u přílohy číslo 1 a to je strana 324 pro ty, kteří mají stejné číslování jako 1a, pozměňovací návrh 1808. Já se omlouvám eh, tlumočníkům, že eh, teď možná jsem začala jiným způsobem Eh, vyslovovat tady číslovky, takže no, nicméně můžeme, můžeme začít eh, hlasovat. Eh, Elizabet, jste pro, anebo ano, už hlasujete, dobře. Ano, chápu. Můžeme tedy zahájit hlasování. Takže kolegové 18.08D pro, proti, tak Eh, Elizabeth, eh, ne, neprosadili jsme to, je to. Takže trest 112. Pro, proti, zdrželi se. Eh, takže jsme to neprosadili. trest 113 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dále. pardon, to, byl, to byla část jedna i ITRE 113 a nyní tedy druhá část pro, proti, drželi se zamítnuto. Nyní třetí část ITRE 113, to je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Čtvrtá část, kde pro, proti, zdrželi se také zamítnuto. pátá část, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. ITRE 114 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, ITRE 115 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1811 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1812 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 1809 odpadá. Ne, neodpadá. Bylo staženo. 1810 Takže přece jen 18.09 hlasujeme pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18.10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 1815 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 1813 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 1814 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, eh, schváleno. 1816 je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 1817 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto a nyní NV55, první část pro, proti, drželi se, zamítnuto. NV54, první část pro, proti, drželi se, zamítnuto. 1818 pro, It falls. 1818. 1818 odpadá. NV54, ano? Ano, NV54, pro, kdo je pro? Proti, zdrželi se, nezamítnuto. NV55, druhá část, pro, proti, drželi se, zamítnuto. Nyní 1819 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kult 17, první část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1820, pardon, chvilku. Ano, 1820 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kult 17, druhá část, odpadá. Nyní 1821. Ta také odpadá. Kult 17, třetí část. Odpadá Trán 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 1822, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Trán 3, Tran 40 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tran 38 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tran 39 druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tran 41 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1824 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1825 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 1826 pro, pardon, ten nám odpadá, 1826 odpadá, 1827 také a další. A hlasujeme Employment 217 pro, proti, zdrželi se, schváleno 1830 se, Budeme hlasovat pro, proti, drželi se zamítnuto. Kult 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1831 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1833 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1834 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Employment 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1834 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Employment 221 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1835 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1836 pro, proti, zdrželi se schváleno. MP 223 pro, proti, zdrželi se schváleno 1837 pro, proti zdrželi se schváleno, kult 19 pro, proti ne, pardon, to nebudeme hlasovat. Toto odpadá. Takže 166 pro, proti zdrželi se schváleno. 1838 odpadá. 1839. Také to tež Ample 225. Takže 1840 je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1841 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1842 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1843 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1844 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Employment 226 proti, zdrželi se zamítnuto. 1845 odpadá, také 46, 47. A hlasujeme 1848 pro, proti, zdrželi se zamítnuto a dále mp 227 pro, proti, zdrželi se schváleno. 1849 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. MP 228 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. MP 229 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1850 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, M 230 pro, proti, zdrželi se schváleno, 1852 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1851 pro, proti, zdrželi se schváleno, M 231 odpadá, 1853 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 1854 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1855 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1856 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto MP 232 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto MP 233 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 1857 hlasujeme pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Empl 234 pro, proti, zdrželi se schváleno. 1858 pro, proti, zdrželi se schváleno. Empl 235 nám odpadá. 36 hlasujeme, 236 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1859 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1861 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1860 budeme hlasovat, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, MPL 237 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1862 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, MPL 238 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1863 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1864 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. MP 239 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1865 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, MPL 240 pro, proti, zdrželi se schváleno, 167 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 1866. Odpadá mp 241. Budeme hlasovat. Takže 241 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 1867 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 168 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 1868 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 1869 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 1870. Ne, tak ještě jednou. 1869 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 1870 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Emperor 242 budeme hlasovat pro to je k příloze 4. Nebyl 242 vlastně pro, proti zdrželi se zamítnuto. 1871 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Empl 243 ne, ten ne, 244 pro, proti zdrželi se zamítnuto 1872 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 1873 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 1874 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 1875 pro, proti, zdrželi se, eh, zamítnuto 1876 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto i 316 pro, proti zdrželi se schváleno, 169 pro, proti zdrželi se schváleno, Agri 58 pro, proti zdrželi se schváleno, Agri 59 pro, proti zdrželi se schváleno, 1877 pro, proti zdrželi se schváleno. A zde ukončím hlasování. A teď se ještě musím zeptat, jestli tomu zrozumíme všichni stejně. My jsme tedy odhlasovali to, co nám dává mandát pro vyjednávací tým. Toto jsme chtěli. Takže není nikdo proti tomu. A druhá věc. Could we vote for what? For the mandate? Můžeme tedy hlasovat o tom mandátu tady, bráto. Já jsem myslela, že jsme si mandát právě odhlasovali, vy chcete ještě jednou. Takže moje otázka zní, akceptujete odhlasované pozměňovací návrhy jako mandát pro vyjednávací tým pro jednání s radou? Takže kdo je pro Uh, Takže já myslím, že je to akceptováno jako mandát. Jinak můžeme hlasovat. Chcete hlasovat? Si potřebujete ještě jedno. Takže eh, zahájíme hlasování. Kolegové, hlasujeme o tom, zda toto je mandát, který umožní našemu týmu. Ještě nehlasovali všichni? Někteří kolegové odešli a karty zde nechali. Takže končím hlasování a máme 34 kolegy, kteří jsou pro, aby toto byl vyjednávací mandát. Je to velká většina pro naše vyjednávače. A ještě máme jednu otázku, kterou musíme zodpovědět. A sice ustavení vyjednávacího týmu, který e, schválil výbor ŠUR. Já bych tedy navrhovala, aby tímto týmem byl předsedkyně, to je si moje povinnost, dále zpravodajové a také navrhovatele za employment a také stínoví zpravodajové všichni, kteří pracovali za jednotlivé skupiny na těchto pozměňovacích návrzích. Takže prosím, abyste eh, schválili tento eh, tým v tomto složení. Souhlasíte s tímto složením? Nikdo není proti, takže děkuji vám. Tím jsme skončili. Ano, vy jste ještě chtěli něco říci. After this, after this huge, huge work. Po, po tomto obrovském úsilí bych rád poděkoval všem za příspěvky, za trpělivost, které umožnili to, že jsme získali tento mandát. Konstanc a já, my jsme si vědomí toho, že kromě tohoto mandátu Samozřejmě jsou zde ještě určité mm, politické záležitosti, myšlenky, mm, určité nálady, které hovoří o tom, že možná jsou tady určité obavy ohledně výsledku a tak dále. Čili ale my budeme samozřejmě jednat na základě tohoto mandátu. A jak bylo řečeno, budeme se snažit, my jsme dneska si vyslechli kyperské předsednictví, které chce pokračovat v této agendě a hlasovat i o této záležitosti, to znamená finanční řízení, výsledky a tak dále. Čili my se budeme snažit co nej, užším způsobem spolupracovat, eh, přednést výsledky, tak jak to probíhalo v posledním roce a půl, kde jsme opravdu každý měsíc informovali o výsledcích tohoto jednání. Rád bych poděkoval všem zaměstnancům za jejich práci a úsilí, protože v podstatě, mm, kdyby zde nebyla tato spolupráce a pomoc, tak bychom tímto obrovským množstvím pozměňovacích návrhů nikdy neprošli. A ty, kteří zatím váhají, chci jim říci, že je nesklameme v našem jednání, otevřeném přístupu, komunikaci. A v podstatě to, co budeme v současné době vytvářet, je taková situace, aby tento výbor byl opravdu mezi všemi to, ostatními výbory ten první, který zahájí jednání, který bude poukazovat na to, co se například nepovedlo na radě a tak dále. My to můžeme věnovat parlamentu i hodiny, jak víme. Čili opravdu využívat všechno, co nám smlouva umožňuje. Ještě jednou děkuji všem a samozřejmě po krátkém úvodu dneska dopoledne už v podstatě proběhla ta rozpráva. Vidím, že mohu, že hovořím i za Konstanci, čili ještě jednou vám všem děkujeme. So, uh, it's, uh, I know that some people... no. Vidím, že jste spokojeni, kteří z vás, ovšem čeká nás ještě hodně práce. Já doufám, že zpravodajové s námi zůstanou a nebudou oslavovat. Musíme totiž hlasovat dál. Je to ELDF zpráva. Možná je to taková menší zpráva, ale rovněž nás čeká několik stránek hlasování, takže snad mohli bychom začít. Milí kolegové, kolegyně, budeme, eh, můžeme, můžeme o tomto návrhu zprávy pro RDF fond hlasovat a velice rychle. Čili kdo je pro kompromis jedna? Od, ano, zvedněte ruce. Konstance, pan Lambert rovněž. Děkujeme. Schváleno. 1.19, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Strana 7, jestli máme stejné verze, 129 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 131 pro, proti, zdrželi se. 131 ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. Zahajuji hlasování. E Jeden náhradník za EP. EPP musí bohužel kartičku stáhnout. Mohl by prosím někdo z EPP stáhnout kartu. Končím hlasování. Zamítnuta. 130. Pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to byla stejná většina. Ještě jednou, prosím, ověříme to. 130. Končím hlasování. Zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní strana 10. 144 pro, 144 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Mám takový pocit. 145 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 146 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 148 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devítka pro, devítka pro, proti, zdrželi se, přijato. 149. Pro. Promiňte, teď jsem trochu zmatená. Ano, 149 pro, proti. Zdrželi se. Nevím. Nevím, jak to dopadlo. Ověříme to. A potom teda to bude asi 150. Končím hlasování. 25 k 22 přijato, 150 pro, 150 pro. Promiňte, takže 52 omlou. Kde je 152? Kompromis 3. Čili, ano, kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 157. Strana 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 158 pro? Proti? Musíme to ověřit. 158. O jednoho socialistu máme navíc. Zamítnuto. Jan Olbrecht. 163. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 165 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 167 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 169 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Desítka.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 184 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 185 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 186 pro, proti, zdrželi se, přijato. 1, 8, 7 pro, proti. Uvěříme to. 187. A promiňte, čili 187 vypadla? Všem vy jste nereagovali. To je, jsem, jsem chtěla ověřit, zda jste vzhůru. 189 vypadlo, čili nyní. Takže ne, takže 189. 189 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 190 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato. 195 pro, proti, ověříme to, 195. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 199 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 16, kde je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvanáctka, to vypadlo. 202 pro, pro. Já jsem viděla jenom dva hlasy. Lamber je EPP pro? 202. 203 vypadlo. 2, 0, 2. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2, 0, 4. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 207 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18. ITRE. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 209. 227. 227. Takže dvě stránky jsme přeskočili. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 228 pro? Proti? Ověříme 228. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 229 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 7 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Nevidím patnáctku. Teď už jsme na jiné stránce. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Další stránka. 15. Pro? Milí kolegové, já to nějak nevidím jasně, kdo je proti 15. Musíme to ověřit, omlouvám se. 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 2.39. Kdo je pro? 2.39. Co děláte, kolego? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 24 od stran pro. A promiňte, to jsou identické, to nemusíme. Takže 240, 240 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10. Kompromis 10, kdo je pro? Proti. Myslím, že jsme to přijali. Pokud to socialisté nechtějí ověřit, neověříme to. Kompromis 9. Kompromis 9. Ve dvou částech. Nejprve první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to. První část kompromisu. 9. Paní Deli. Já to ale skutečně nechápu. Já jsem měla pocit, že už nemusíme hlasovat. Ano, omlouvám se, říká paní předsedající, to stáhneme, to první část. Jenom dvojku teda, jenom druhá část. Kdo je pro? Kompromis. 9 budeme hlasovat pouze o druhé části. Čili to byla část dvě a nyní se dostáváme Takže druhou část jsme schválili. Právě jsme o tom hlasovali, čili, promiňte, čili, čili druhá část, já jsem měla pocit, že jsme to přijali, ale zatím asi ne, tak prosím, hlasujeme nyní. Druhá část, kde je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Teď se dostáváme na stranu číslo 30. 271. 271. Od pana Sonika. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 11 na další straně. Pro, proti, zdrželi se, přijato. texty, tam toho hodně vypadlo a dostáváme se na stranu 34, 292. Pro. Strana 34. Pro, proti, želi se zamítnuto. 12. Kompromis ve dvou částech. Budeme hlasovat nyní o první části kompromisu 12 pro, proti, zdrželi se přijato, část 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, třista. Čl- uh, strana 36, návrh 300. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 12. 12a. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Třista sedmnáct, strana třicet osm. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 301 pro. Proti. Ověříme to. Zamítnuto. Vidím, že je to zamítnuto. 318 pro. 318. Hned pod tím. Pro. Proti. Ověříme. 318. Zamítnuto. 320, ne. 300. Takže ne, jedenáctka od rozpočtu. Na stejné stránce. Pro, proti, drželi se, zamítnuto. Další strana. 3, 3, 0. Pro, strana 39. Myslíte, že 320 jsme měli rovněž odhlasovat? Třista teda. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 330 pro, proti, zdrželi se, přijato. 331 pro, proti, zdrželi se, přijato. 333. 333 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 332 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 334 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 3, 3, 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Všechno nám to vypadlo, čili 42. 27 vypadlo. 6 na straně 42. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 359, o to jsme hlasovali. 5, 7 pro, proti. 7, ověříme to. Končím hlasování. Zamítnuto. 8. Ten vypadl. 29. Od ITRE. 29. od ITRE. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 21. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. i ITRE pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 361 pro, 361 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 368. Takže ne. Návrh 32 od ITRE. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 370 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 33 od ITRE pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 372 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 300, promiňte. Ano, kom, ano, ano, to bylo, to bylo mm, schváleno, prosím, abyste mě, a samozřejmě, že to bylo schváleno, musíte mě opravit, myslela jsem, ano, že to bude opraveno. 380 pro, proti, zdrželi se přijato. 381 to vypadlo. 35 od ITRE pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 3 8-3. Pro. Proti. Ověříme to. Pére, kdyby si byl trošku pozitivnější, tak by to bylo pro nás jednodušší. Pak eh, tady panuje zmatek, musím to ověřit. Končím hlasování. Zamítnuto. 27 eh, hlasy proti 19. 3, 8, 6. pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40, strana 46 nyní. 397. 397. Máte to? Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 398 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 399 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyři nula dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Čtyřista jedna. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 405. 405. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 403 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 408 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 412 pro, proti, zdrželi se, přijato. 415 pro, proti, ověříme to, 415. Ano, ověříme to. Končím hlasování. Zamítnuto. 29 od stran. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 39. ITRE pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 430 pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že jsme to zamítli. 44 od ITRE, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 416 pro? Proti? Musíme to ověřit. Mm. We close the vote and it's rejected. Konec hlasování, zamítnuto, těsně, ale zamítnuto. 431 nyní. 431, kdo je pro? Řada lidí nehlasuje. Kdo je proti? Zdrželi se. Jednoznačně zamítnuto. 421, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 417, kdo je pro? Proti. Zdrželi se.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 40 itre, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 itre, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 itre, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 ran, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 437, 437. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 439, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 438, kdo je pro? Pro? Proti? Myslím, že to je zamítnuto. Pokud se to ověří, tak mě Ověříme se tady 438. Konec hlasování. Zamítnuto, ano. Číslo 14, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 15, kdo je pro? Proti, zamítnuto. Zdrželi se zamítnuto. Kompromis číslo 18, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Strana 54, 447, 447 na straně 54, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní strana 56, číslo, pardon, 55 ještě, kompromis 19. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Nyní 458 458 na straně 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 463 na straně 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Není 464. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis číslo 20, je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Nyní číslo 62. 480, eh, strana 62, číslo 480. 480, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 482, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 483, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 485, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 17 od Envy, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis číslo 22 ve dvou částech. Nejprve první část tohoto kompromisu, kde je pro, proti, zdrželi se, zamít, přijato číslo, druhá část dvě pro, proti, myslím, že je to zamítnuto, ne? Ale můžeme ověřit. Máme čas, takže druhá část. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní číslo 488. 488. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 409 e, itra, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 50 itra, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 51 itra, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 52, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní 495, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 498, 97, pardon, 497, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 498, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 499, kdo je pro, proti. Ověříme se 499. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní číslo 500. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 18 eh, Envy, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 28, ne, 29. Kde máme 29? Ano, 29, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 507, kdo je pro? Proti? Ověříme si číslo 507. Zamítnuto. 26 19. Mění číslo 508 na další straně, je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 20 kanvy, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis číslo 23, kde pro, proti, zdrželi se zam... přijato. Mění číslo 31, je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 514, že? 514, kde pro, proti, zdrželi se Přijato. Pět čtrnáct znovu? Chcete ověřit? Dobrá, ověříme číslo 514. Konec hlasování zamítnuto valnou většinou. Vidím odsud, komu je hamba, kdo nehlasuje, nebo kdo hlasuje proti lídrovi. Číslo 517 nyní. Číslo 517, kdo je pro? 517. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 519, kdo je pro? Ne, to odpadá, takže Nyní číslo 520, říká Dagmara. 520, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní číslo 521, kdo je pro, proti, myslím, že to přijato. Ověřit, dobrá, přijateli si ověříme. Já jsem ráda za, to, za tyto kontroly, alespoň si trošičku oddechnu. 24 proti 21 pro, takže zamítnuto. Nyní číslo 24 Envy. Kdo je pro? Proti? To opět není jasné, takže 24 NV ověříme. Hlasujte, prosím. 24 ku 20 zamítnuto. Takže není číslo 522. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní kompromis číslo 24. Kdo je pro? A tam máme dělčí hlasování dvě části. U kompromisu 24, takže první část. Nejprve kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 524, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 525, ne, odpadá, dobrá. Takže hlasujeme. Dobře, hlasujeme o 524. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Pětset třicet tři.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 Kolegové, nyní se podíváme na stranu 70 a eh, pozměňovací návrh číslo 535 pana Boštinaru. Můžeme prosím hlasovat? Ano. Číslo 535, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 539, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní a to bylo dílčí hlasování. Promiňte, čísla 539 a 541, eh, totožné, tam máme dílčí hlasování, takže ruším předchozí hlasování a hlasujeme o první části čísla 539. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A druhá část, kdo je pro? Druhá část čísla 539, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pět číslo 542 pro, proti, nevím, ověříme číslo 540. Konec hlasování přijato. Nyní To bylo přijato, ano. Takže nyní strana 72, číslo 553 ve dvou částech. 553 na straně 72 ve dvou částech. První část, to kdo je pro? Proti? Zamítnuto? Musíme to ověřit. Není to tu přehledné, ta situace v sále. Máme 47 karet vložených, ale pouze 41 lidí hlasovalo. My to můžeme akceptovat, jenom abyste věděli. Zamítnuto. 45, 25, pardon, 18. Není druhá část, tak kdo je pro, proti, zdrželi se. Jednoznačně zamítnuto. Dále číslo 554, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 555, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, jednoznačně zamítnuto. Číslo 37, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Ne, ověříme, ověříme 37. Zamítnuto. 26 25. 25. Kompromis číslo 25, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 559, kdo je pro? Pro, pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Kompromis číslo 26, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Dále číslo 76, strana 76, tran 41, tran 41. You must find it below Mr. Sony. Musíte ho nalézt, je to pod návrhem pana Sonika. A vy máte jiné stránkování. Aha, to je váš problém. So why do you do it? I mean, so who's in favor? Takže kdo je pro? Kdo je pro 41 tranu? Kdo je proti? 41 tran. Nezlobte se ještě jednou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 27, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, Přijato. Nyní číslo 35, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 576, tady je dělčí hlasování. První část, 576, kdo je pro? Jsou slučitelné, totožné, pardon. Kdo je proti, zdrželi se. Zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 578, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Číslo 579, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo číslo 586 na další straně, 586. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 592, kdo je pro, proti, Myslím, že to bylo přijato. Číslo 587, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Promiňte, děkuji mnohokrát, to bylo ve dvou částech. Takže 587 první část, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, druhá část, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Totež číslo 588, kdo je pro první část, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Stran 45, eh, kdo je pro první část, proti, zdrželi se zamítnuto, druhá část, kdo je pro, Druhá část, kde pro proti, zdržel se zamítnuto. Nyní číslo 589, opět ve dvou částech, je pro první část, proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá část, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 593. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 596, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 591, kdo je pro? proti, zdrželi se. Přijato, myslím, ale můžeme z toho věřit. Ano, přesně tak. Politicky to není rozumné, ale co mohu dělat, když o to žádáte? Stále ještě nám někteří chybí. Že to. Nyní 43, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. 44, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 46, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A dále číslo 48, ne, to odpadá. Takže číslo 37. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 601, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 602, kdo je pro? Ne? Odpadá, pokud 601 eh, je přijato, to bylo zamítnuto. Číslo 601 bylo zamítnuto. Takže proč jsme hlasovali? Přijali jsme 37, což znamená, že 602 až 611 odpadají. A tam je chyba u 37, protože u 602 je správná poznámka. Takže musíme opět hlasovat o 602. Pokud Jan říká ano, tak pan hlasujeme o 602, kde je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Nyní číslo 603, že? Pro. V 604 není. Promiňte, číslo 604, kde je pro? Číslo 604, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 606, kde je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 600, 607, ehm, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 608, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 610, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 611, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 612, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 38, kdo je pro? Proti, zdrželi se zam... přijato. 614, kdo je pro? Číslo 614. 614. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 615. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 616. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 618 tedy odpadá a 58 také, takže 621, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto, že? Můžeme se ohřešit 621, rychle. Hlasujte, prosím. Konec hlasování zamítnuto. Ano, takže není číslo 39. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 626, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 627, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 629, kdo je pro? Ne? Ano? Já bych jenom chtěla říct, 629 se mém pozněcím návrhu budeme hlasovat a já chci jenom upozornit na to, že tento poznací návrh umožní konkrétně bezdomovcům eh, mít přínos eh, z EVDR. Eh, je to mimořádné, o čem budeme dnes hlasovat. Hla, zpravodaj tam dal mínus a já jsem zpravodajkou pro Evropskou strategii pro bezdomovce a skutečně naše pozitivní hlasování dnes by mohlo dát Eh, začátek celé nové evropské strategie, takže prosím, abyste hlasovali pro, kolegové. Já nechcete k tomu něco říci? Ne, takže jenom hlasujeme. Číslo 629. Ano. Hlasujeme tedy o 629, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Mrzí mne, ale zamítnuto. Číslo 630, 630, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 631. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato 632. Kdo je pro? 632. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 633. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 634. Kdo je pro? 634. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 634 ověříme. Ne, no to je dobře. to dosti nepřemluvě člo, musím říct, je 34 k 11. Nyní Nemůžete mít Joachime vše. 628, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 636, kdo je pro, 636, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní číslo 40. Na další straně 40, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 300, kompromis číslo 20, ne, pardon, 648 ještě nejprve, protože 40 byla přijata. A nemáte pravdu. Konstance, co bychom se bez vás počali? 642, kde je pro? Lamberte, 642, kde je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Nyní číslo 648. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis číslo 28, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 656 dělčí hlasování. První část, nejprve, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. číslo 400, ne, 41. 41, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 659, ano. Dílčí hlasování, první část, 659, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Toto odpadá. Ověříme druhou část 659. 24 proti 22 pro, takže to bylo těsné, ale zamítnuto, druhá část. Nyní strana 28, 60 eh, ITRE, nebo nevím, kde to máte, ale 60 ITRE, o které nyní hlasujeme. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 61, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 62, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 63, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní číslo 42. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zam, přijato. Čtyřicet dvojka prošla, to znamená, že přílohy odpadají. Ano? Takže se mne pak neptejte, proč hlasujeme o přílohách. Nyní kompromisy. Kompromis číslo 29. Kdo je pro? Ve třech částech, pardon, takže tam je dělčí hlasování. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže strana 123, článek 9. Nevím, na jaké straně ho máte vy, ale... Na straně 103, pardon, 103. Číslo 77, Poznací návrh 77. Ano, počkáme. 50 katranu ještě nejprve. Na které straně? Na straně 89, 50 výboru TRAN. Ano, 50 TRAN. Takže 50 výboru TRAN. My to máme na straně 89, že? Je to k článku 6. Tam jsme zapomněli na toto hlasování. Ostavec 1, článku 6. Ne, pardon, ostavec 3, článku 6. Tran 50. Máte to, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní článek, respektive číslo 77. V mém textu je to na straně 103. To je u článku 9. 77. Ano, ještě si to ověříme s Janem Olbrichtem. Bez mikrofonu. Uh, okay. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Takže 29. Je to Envy eh, 28, pardon, 28 Envy. Jane, můžete prosím ještě jednou říci, o čem se má hlasovat? Před kompromisem 29 je třeba hlasovat o 50 ranu, 28 Envy, 67 ITRE. Jste připraveni hlasovat? 28. teda kde pro? Pardon, NV28, říkám tran, ale je to 28. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní 67 ITRE, pokud jsem to správně pochopila. Kdo je pro? Proti, rovněž zamítnuto. A můžeme se nyní podívat na 77. Kaša říká ano, děkuji. Takže číslo 77 ITRE. Můžeme o tom hlasovat? EPP stále ještě hledá. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A není číslo 738, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 739, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 740, pro, proti, drží se zamítnout. Přijato 78 i tre, že? Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Další bylo staženo. 745, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 52, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 746, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 747 není tady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 748, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 750, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 751, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 752, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 753, kdo je pro? ověřit 752, dobrá. Ověříme, hlasujte. Konec hlasování. A bylo to zamítnuto. 42 ku 3 hlasům. 733 kde pro, 53 kde pro, proti, 754 kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 58 tran kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 755. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní. A ještě 756. Odpadá, ne? 756, tedy kdo pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 757, je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 758, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 759, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 760, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 761, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 763, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 764, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 766, kde pro? 766, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Ještě jednou. Přijato, ano, přijato. Tran 59, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 771, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 772, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 773, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 775, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 776, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 777, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis číslo 32, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 779, kde pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 782, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis číslo 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 787, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 788,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 proti, zdrželi se zamítnuto, 56, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní? Nyní příli, takže jsme skončili. K závěrečnému hlasování nic. Vážení kolegové, ještě dva dotazy jako po prvním hlasování musíme eh, rovněž eh, se dohodnout na dvou věcech. Zaprvé musíme eh, se dohodnout, že to, co jsme právě hlasovali, představuje mandát pro vyjednávací tým pro zahájení vyjednávání s radou a komisí. Souhlasíte toto považovat za mandát? Řekněte něco. Volejte ano. Elektronicky je dobrá, žádný problém, takže hlasujte, prosím. Poprosím všechny, můžete hlasovat. Ještě dva hlasy. Ještě jeden hlas. Konec hlasování. 37 pro, 4 proti. A druhý dotaz eh, ohledně vyjednávacího týmu, stejně jako v předchozím případě, eh, bude složen z předsedy, zpravodaj a stínových zpravodajů. Souhlasíte s tímto složením vyjednávacího týmu? Ano, děkuji mnohokrát. Jan Obdych chce něco říci? Ano, já bych eh, především chtěl poděkovat zejména stínovým zpravodajům, kteří byli připraveni ke kompromisům a mnoha kolegům, kteří změnili svůj původní eh, pohled eh, ke kom- na kompromisy. Jsem za to velmi vděčen. A dovolíte-li tři Eh, poznámky, paní předsedkyně. První poznámka. Velmi často jsem navrhoval mínus u něc, něčeho, co je správné, korektní, ale co již navrhla rada. A stínoví zpravodavé ze všech politických skupin obdrželi informace o tom, u kterých bodů eh, dávám znamenko minus, přestože s tím souhlasím, ale bude to navrhovat rada. A druhá poznámka. Velmi často u řady poznacích návrhů jste navrhovali změnit tematické cíle. Dnes v prvním kole jsme se dohodli na tematických eh, cílích eh, v obecné části, v obecném nařízení. Já jsem se snažil tady propojit obecné nařízení a mé nařízení, tak abychom nevytvářeli rozpory mezi oběma texty. Proto všechny návrhy týkající se změny tematických cílů eh, měly jako minus. Dále, třetí poznámka, snažil jsem se, aby ty eh, aspekty, které jsou již eh, zahrnuty, zapracované například eh, známý návrh Karimy Deli ohledně, ohledně bezdomovců. Samozřejmě nemáme nic proti bezdomovcům, ale z mého pohledu toto již je zahrnuto v tom návrhu textu. Takže chceme zabránit situaci, aby se poukazovalo a vyzvihovalo konkrétně to, či zejména to a zejména ono. Není to tedy tak, že bychom tady skandálně hlasovali, jak možná říká paní Karim, ale chceme zabránit přílišné roztříštěnosti. Já bych eh, nemá dost dobře smysl, není ve diskusi, ale pokud i Markus Piper zřejmě chce něco říct, takže pokud eh, opravdu musíte eh, něco věcného, ale nerada bych vedla diskusi, protože nyní hlasujeme. Já bych chtěl ještě jednou upozornit na to, já bych chtěl ještě jednou upozornit na to, že kompromisy nám byly představeny včera večer a Jan Olbrich nám řekl zcela výslovně, že na těchto kompromisích už nemůže nikdo nic měnit. To znamená, že řadový člen výboru prostě neměl nejmenší šanci zasáhnout do těchto kompromisů a výsledek je ten, milý Ane, že více než čtvrtina tohoto výboru eh, nedodržela linii výboru. Já bych prosil, aby se to v jednání potom zohlednilo a já bych prosil, aby z hlediska férového eh, bylo popřáno sluchu také těm, eh, kteří, kterým to nevyhovuje. Možná, že jich bude ještě víc než ta čtvrtina, ale tak, jak se to odehrálo, to nebylo ani transparentní, ani férové. Eh, pardon, já teď... Tak prosím, eh, pan Olbricht. Já se eh, pokouším být diplomatický a nebudu říkat Markovi, že je dobré říkat pravdu. No, kompromisy byly rozeslány všem členům Eh, už před několika dny a každý se mohl vyjádřit, souhlasíte s tím, že váš pozměňovací návrh bude součástí kompromisu. Já jsem nenavrhl žádné dělené hlasování, poněvadž na tam měli termín. Jediný kompromis se včerejšího večera byl navržen eh, s německými kolegy a my jsme souhlasili tedy s francouzskými kolegy jestli jste proti tomu, tak blahopřeji vám, ale my jsme dosáhli kompromisní pozice mezi poměrně protichudnými názory, takže jestliže eh, kritizujete něco, co jde nad ten kompromis, tak já nemohu souhlasit a prosím vás, eh, neříkejte někomu, že jsem ještě včera v noci něco měnil. To prostě není pravda. Děkuji vám, děkuji vám, tím je debata uzavřena. Paní Del, ještě jenom minutku. Eh, chci vás všechny za svědky toho, že pan Olbricht řekl, takže bezdomovci jsou obsaženi v kompromisu a jsou eh, v, v e FDR. V FRD. E Pokud zítra bezdomovci nebudou mít eh, na nic takové, k něčemu takovému přístup, nemáme právo lhát. Tady je v sázce mnohé a já chci říci, že i ve vyjednávaních, eh, nebo kvůli vyjednávaním vůči radě, chci říci, že toto téma je ústřední. Musíme připomínat, eh, že eh, naše, náš výbor nesmí zavírat oči před touto lhostejností. Nicméně, kolegové, vám děkuji za podporu. Děkuji, Konstance, ale prosím, nesnažte se vyvolat debatu. Jenom stručně, já myslím, že není vhodné když eh, po hlasování se pouštíme do takovéto detailní debaty. Pro mě jsou bezdomovci lidé jako každý jiný člověk, takže samozřejmě, že jsou zde obsaženy a já si myslím, že nyní bychom eh, měli eh, tedy do tohoto hlasování vnášet takovéto opravdu vyostřené politické pozice. Tak a tím přejdeme tedy k další zprávě, to je zpráva Viktora Boštinariho. Snad to bude jednoduché. Můžeme zahájit hlasování s kompromisem 5. Kdo je pro kompromis 5? Proti kompromisu 5? Schváleno. Nyní kompromis 6. Pro kompromis 6, proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. Třicítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 43, pardon, 34, 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6 pro, pardon, tady je ještě ústní úprava. Ano, je to ústní úprava, která navrhuje Eh, od 2003 <clears throat> až po Still Exclusion. Zbytek by zůstal. Takže tolik pozměňovací návrh, nemá nikdo nic proti, takže budeme takto hlasovat. Takže šestka pro, proti, zdrželi se schváleno. 34 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schváleno 42 pro, pr, na další straně proti, zdrželi se zamítnuto 46 pro, proti, zdrželi se schváleno pozměňovací návrh nyní ne, 46 už jsme schválili. 8 itrem pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh, pardon, kompromis 12 pro, pro kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Desítka Envy pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 13 envy. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 kompromis pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 16 pro, 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 69, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se eh, schváleno. 74 pro, hned za kompromisem 74. 74. Hned, nad kompromisem, hned pod kompromisem 19, ano. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 77. druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21. kompromis 21, to je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní kompromis 22, o dvě strany dál pro, proti, zdrželi se, schváleno. 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 91. Takže 91 hlasujeme pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 93. Tady máme po částech, a e, poze dvojka, druhá část, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní 18. i tre pro, proti, zdrželi se schváleno. 26. NV pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 94. pro, proti, zdrželi se schváleno. 18. na dvě části a hlasujeme pouze druhou část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 19. Tran pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 95 pro, proti, zdrželi se schváleno. 96 pro, proti, zdrželi se schváleno. 97. Sedmička pro, proti, zdrželi se schváleno. a to znamená, že přílohy nám odpadají. A přecházíme k úvodním bodům. So I have compromise one on... Takže na straně 23 kompromis 1. Kdo je pro kompromis 1, 2, 3, schváleno. Trojka pro, ano, ano, počkáme. Trojka pro rozpočet. P- proti? E, tak teď mě to nebylo jasné. Můžeme ještě Takže pro, kdo je pro? Takže ano, to bylo schváleno. Takže já jsem se ptala na trojku a vy jste všichni zvedali paže, takže takže to prověříme dobře. No. Takže eh, trojka o rozpočtu kontrolujeme, prověřujeme. Tak eh, končíme hlasování a je to schváleno velkou většinou. Dvojka i trepro proti, zdrželi se, tak to nevím, musíme prověřit. Dvojka jitre, závěr hlasování. Zamítnuto. Takže čtyřka rozpočet pro, proti zdrželi se zamítnuto, pětka na dvě části, první část pro, proti zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šestnáctka pro, proti. Prověříme elektronicky, zahájí hlasování. Takže je to schováno. Ještě ne. A je to 23 proti 20 pro, takže zamítnuto. Nyní šestka rozpočet pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 18 pro, proti, zdrželi se to. Dvojka s ústním změnou nemá nikdo nic proti ústní změně, takže pro, proti, zdrželi se schváleno. Sedmička rozpočet pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dvojka tran pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti zdrželi se schváleno, 21 pro, proti zdrželi se zamítnuto a teď 4 tran pro, proti zdrželi se zamítnuto, 5 pra, tran pro, proti zdrželi se schváleno, je to tak schváleno? Prověříme eh, pětka tran, za hlasování. Takže Lambert, takže doporučení Lambertové pro. Končím hlasování schváleno 25 hlasy pro 19. Takže nyní 6 tran, kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto. 7 tran pro, proti zdrželi se zamítnuto. 4 pro, proti zdrželi se schváleno. 22 pro, proti zdrželi se zamítnuto, jednička NV pro, proti zdrželi se zamítnuto, osm tran pro, proti zdrželi se zamítnuto, devět tran pro, proti zdrželi se zamítnuto, kompromis 4 pro, proti zdrželi se schváleno, 25 pro, proti zdrželi se schváleno, osmička na dvě části pro první část schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A to je všechno. Viktore, tak to bylo 10 minut a máme za to. Tak a já ještě bych chtěla udělat dvě věci. Za prvé se vás ptám, zda můžeme to, co jsme právě odhlasovali, považovat e, za mandát pro vyjednávání pro Viktora a dalších. Jsme pro v tomto výboru, takže můžete e, zvednout pažíš pro. Děkuji vám. A druhá část e, opět vyjednávací tým předsedkyně, zpravodajové a stínovy zpravodajové a souhlasíte s tímto vyjednávacím týmem, jsou všichni pro. Děkuji vám.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 a dvě zprávy. Takže, eh, Riko, kusíme to odhlasovat ještě teď, nebo to necháme radě na zítra? Můžeme začít, dobře. Ale musíme skončit skutečně přesně v pět hodin. Takže nyní kolega z sekretariátu regii mě žádá, abychom eh, ignorovali poslední e-mail od sekretariátu, eh, odeslán 14.55 dnes odpoledne. Eh, hlasovací seznam je stejný jako včera večer a je tam jedna drobná změna a je tam nekompatibilita mezi návrhy 13 a 159. Ty jsou identické a 133 a 137 na straně 3 ty jsou také identické. Eh, ono se to projeví v hlasování. Takže pokud jste tomu rozuměli, výborně, já jsem tomu nerozuměl, ale na tom nezáleží a je mi to jedno. Takže můžeme začít hlasovat a hlasujeme tran 8, kdo je pro. Takže hlasujeme zprávu Ricky Manera o ETC. Evropský. Tak máme hlasovací seznam k tomu. Můžete se na ně podívat a můžeme. Takže Tran 8, kdo je pro? Tran 8 pro, proti. Prověříme elektronicky, nebylo to jasné. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. Nyní hlasujeme 101 pro, proti zdrželi se, zamítnuto 102 pro, proti zdrželi se, zamítnuto 103 pro, proti zdrželi se, zamítnuto nyní 104 pro, proti zdrželi se, zamítnuto 107 pro, proti prověříme 107, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 112 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 113 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 124 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 131 pro, proti, prověříme 131. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto 2017. Nyní 132 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 134 pro, proti, Myslím, že schváleno musíme prověřit 134. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 137 pro, proti zdrželi se schváleno, 12 pro, proti zdrželi se schváleno, 140 pro, proti zdrželi se schváleno, 141 pro, proti zdrželi se schváleno, 143 pro, proti zdrželi se schváleno, 145 pro, schváleno, 147 pro, proti zdrželi se schváleno, 13 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 149 pro, 149 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 14 pro, proti zdrželi se schváleno. 150 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 152 pro, proti zdrželi se eh, zamítnuto. 153 pro, 153 pro, proti zdrželi se schváleno, 158 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. 163 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 184 na další straně pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 5 pro, zdrželi se schváleno. Tran 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tran 12 pro, proti, zdrželi se e, zamítnuto. A nyní na straně 7 192. 192 pro, proti, zdrželi se schváleno. 198 pro, proti, zdrželi se, prověříme, 198 Končím hlasování, je to zamítnuto stran 17 na další straně. Ne, pardon, ještě 207, na to jsme zapomněli. 207 pro, proti, zdrželi se schválen, 208 pro, proti, to musíme prověřit, 208. Je to zamítnuto. Dále trans 17 pro, proti zdrželi se eh, odmítnuto, 236 eh, s ústní změnou zpravodaje, pokud nemá nikdo nic proti, takže budeme hlasovat, je pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní Tran 19, Tran 11 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 252 pro, proti. A to musíme prověřit. 252 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní kompromis 6 pro, proti zdrželi se schváleno, 258 pro, proti zdrželi se schváleno, 259 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 28 pro, proti zdrželi se schváleno, 29 pro, proti zdrželi se schváleno, 262 pro, proti zdrželi se schváleno, 263 pro, proti prověříme 263, zahajuji hlasování. Končím hlasování, zamítnuto 23 proti 20. 267 pro, proti zdrželi se schváleno. 271 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 272, 3 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 275 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 279 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 280 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 281 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 282 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 289 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 290 na dvě části a k druhé části pardon, první část, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno, 291 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 293 pro, proti, prověříme 293 za hlasování. Končím hlasování a máme to zamítnuto. 296 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 298 pro, proti zdrželi se schváleno, 299 pro, proti prověříme 299, zahajuji hlasování, končím hlasování schváleno, 24 hlasy proti 18, nyní kont 3, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 303 pro, proti, zdrželi se schváleno, 301 pro, proti, zdrželi se schváleno, 300, pardon, kont 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 304 pro, proti, zdrželi se schváleno, 305 pro, proti, zdrželi se eh, zamítnuto, 306 pro, proti zdrželi se schváleno, 307 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 308 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 35 pro, proti zdrželi se schváleno, 310 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 312 pro, proti zdržel, tak musíme prověřit 312. Končím hlasování zamítnu 27 hlasy proti 16. 311 pro, proti zdrželi se schváleno, 316 pro, proti zdrželi se zamítnu 317 pro, proti zdrželi se, tam nevím. Prověříme 317. Končím hlasováním zamítnul 28 hlasy proti 15, 318 pro, proti zdrželi se zamítnuto, kompromis 7 pro, proti zdrželi se schváleno, 36 pro, proti zdrželi se schváleno, 325 pro, proti zdrželi se schváleno, 326 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 327 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 328 pro, proti, tak to musíme prověřit 328. Zahajuji hlasování. Končím hlasování, takže je to pro. 330 eh, pro, proti zdrželi se. Zamítnulo 21 pro, proti zdrželi se. Eh, myslím, že schváleno. Dobře, tak prověříme TRAN 21. Zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se schváleno, 331 pro, proti. Takže prověříme 331. zamítnuto. 333 pro, 333 pro, proti. Opět eh, nehlasujete jasně, musíme to opět prověřit. 333. Zamítnuto 24 proti 17. Kompromis 8, kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. 39 pro. Proti zdrželi se schváleno. 30, 343 pro. Proti zdrželi se schváleno. 344 pro. Proti zdrželi se schváleno. 345 pro proti, zdrželi se schváleno 346 pro, proti, zdrželi se schváleno, rozpočet 10 pro, proti, zdrželi se schváleno, 349, ano, ne, tak 40 musíme hlasovat, 40 pro, 40. Frank ví, co říká. 40, ano. Musíme hlasovat. 40 se pro, proti, drželi se. Sváleno, myslím si, 348 nám odpadá. Takže teď 349 pro, proti. Prověříme 349, nebylo to jasné. Máme času dost. Tak konč. Přebývá nám jeden socialista. A pan Kirov právě přišel a chtěl by hlasovat. tak pokud chcete, tak ale někdo vás musí pustit. Někdo musí vytáhnout kartu. Tak, teď je to v pořádku. Končím hlasování a je to neschváleno. Nyní 350 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 351 pro Lambere. Tak to je proti doporučení. Myslím, že je to zamítnuto. A opravdu velice těžko se tady rozlišuje hlasování. 351 musíme prověřit. 351 eh, eh, hlasujeme. Takže, prosím, ještě dohlasujeme všichni. Zamítnuto. Vidíte, 21 proti 18. 3, 5, 2. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. A nyní 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. Rozpočet 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3, 5, 4. 354 hned po rozpočtu. Pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní šestka od výboru pro ne, Takže sedmička od výboru pro rozpočtovou kontrolu pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 3, 5, 6. To je ústní pozměňovací návrh. Někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne, takže tak, jak to bylo eh, odhlasováno. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 3, 5, 7. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 358 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 359 pro, proti, zamítnuto, myslím, ale asi bychom to měli ověřit. 359 ověříme. Lambere. Končím hlasování. Zamítnuto. 26 proti 15. 360 360 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 361 pro, proti. 361 ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Výbor pro rozpočtovou kontrolu 8 pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo. Nevím. Nevím, já se dívám, jak hlasoval šéf. 362 pro. Proti. Myslím, že jsme to zamítli. Ověříme. Samozřejmě. Ověříme to. 21 proti 19 zamítnuto. Velice těsně. Kont 9 pro. Zamítnuto. Zam, 3, 6, 3 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 3, 6, 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 3, 6, 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 3, 6, 6 pro, proti, Zdrželi se. Myslím, že jsme to přijali. Nikdo neprotestoval. 42. 42. Pro. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Takže 43. 43. 366. V Lenáce by to tak nemohlo být, ovšem já mám dneska dobrou náladu, tak dobře, ověříme to. Dvacet jedna proti 19 pro, čili velice těsně jsme to zamítli. 43 pro proti, zdrželi se, přijato. 368 pro, 368 pro, proti, zdrželi se, přijato. 370 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tran 23 pro, my jsme tam měli, my jsme to měli v bloku od stran, kde pro, proti, zdrželi se sami a, dobře. Promiňte. Čili 26 až 28 budeme hlasovat unblock, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 369 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 29 Trump pro, dobře, blok. 29 až 34 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A ještě úvodní ustanovení promiňte, ještě jsme to nedokončili. Rozpočet 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, budget 5 pro, proti, zamítnuto, kompromis u úvodního ustanovení 1 pro, proti, zdrželi se přijato, další návrh přijatý, 52 pro, promiňte, 51, 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se přijato. Rozpočet 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Trán 1 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis u vodního ustanovení 5 pro, proti, zdrželi se přijato. 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis u původního ustanovení 7 pro, proti, zdrželi se, přijato, rozpočet 7 pro,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 zdrželi se zamítnuto, trojka pro, proti, zdrželi se přijato, 73 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že jsme to přijali, ano. Ověříme to, dobře. Hmm, myslím, že toho budete litovat. 73. Končím hlasování. Zamítnuto dvěma hlasy. 21 k 19. Ano. Čtyřka. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. 74 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 75 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Pětka pro. Proti. Zdrželi se přijato. Sedmička pro. Proti. Zdrželi se přijato. 77 pro proti, zdrželi se zamítnul 78 pro, Proti. Ověříme to. 78. Ověříme. Zamítnuto 23 hlasů proti 17 pro. Budžet, rozpočet 8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 79 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 80 Oddělené hlasování. První část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 83 pro. 82 ověříme. Takže vidíme, že jsme to zamítli. 83 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Trump 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Trump 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 86 pro, <clears throat> pro, proti. Ověříme 86. Končím hlasování. Zamítnuto. 87 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 88 po částech. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 89 pro, proti, zdrželi se, přijato. Rozpočet 9 pro, proti, zdrželi se přijato, desítka pro, proti, zdrželi se přijato, jedenáctka pro, proti, zdrželi se přijato, devadesátka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní 91 pro, proti, zdrželi se přijato. 92 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 94 pro, pro, Proti. Myslím, že jsme to zamítli. Ověříme to. 93. Takže 94, říká paní předsedající. 94. Hlasujeme nyní. 94. Končím hlasování. 27 proti 13, takže jsme to zamítli. 95 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 96 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 97 pro, proti. Myslím, že jsme to přijali. Kont 2 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 99 pro, Proti? Zdrželi se, myslím, že jsme to přijali. Dobře, ověříme to. 99. Čili. Dvacet, dvacet, zamítnuto. Mikal si myslí, že je to zamítnuto, tam určitě jsou nějaká pravidla. Čili tím jsme ukončili toto hlasování, bylo mi řečeno. A ještě musíme, samozřejmě, promiňte, stejný dotaz. Souhlasíme s tím, že toto je teda mandát pro vyjednávací tým? Ano, souhlasíme s tím všichni. A druhá otázka, jak všeho bude nebo z koho bude sestávat tento tým předsedkyně zpravodajové a stínovy zpravodajové. Čili toto rozhodnutí předpokládám je rovněž přijato. Já Miguel říká, že v podstatě to konečné hlasování, to, poslední věc je opravdu kratička, no tak mm, samozřejmě musíme se rozhodnout, musíte mi říct ano nebo ne. Nevíte, jak hlasovat? No, vždycky souhlasíme s předsedkyní. Vždycky souhlasíme s tím, co řekne předsedkyně.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 Připraveni? Můžeme hlasovat? Dobře. Takže a nyní hlasujeme o zprávě Akima Celera. 42, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 11. Ústní pozměňovací návrh. Nejste proti ústnímu návrhu. Hlasujeme. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 12 pro, proti, zdrželi se přijato, 13 pro, proti, zdrželi se přijato, 45 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 46 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 14 pro, proti. Myslím, že jsme to schválili. 47 pro, proti, zdrželi se Myslím, že jsme to přijali. Kompromis jedna. Chcete to zkontrolovat? Dobře, 47 ověříme. Tak, abychom všichni byli v klidu. Chybí nám některé hlasy. Končím hlasování. 22 pro, 16 proti, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 ústně pozměněný návrh není Není nikdo proti tomu, budeme hlasovat pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro,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 Trojka. Promiňte, kompromis 3. Pro, proti, zdrželi se, přijata. 31 pro, pro 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka pro, dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 <coughs> pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdrželi se přijato, pětka pro, proti, zdrželi. Ověříme pětku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 pro 17 proti. To byla pětka. 37 pro proti, zdrželi se zamítnuto, sedmička pro, proti, zdrželi se přijato, osmička pro, proti, zdrželi se přijato, devítka pro, proti. Myslím si, že jsme to přijali. 40 pro, ověříme to. Dobře, čili který chcete ověřit? Návrh devítku, dobře. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 26 pro, 15 proti. 40 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 41 pro, proti, zdrželi se přijato, 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Tím jsme ukončili naše hlasování. Ještě jednou se ptám, může to být mandát pro Choakima, ostatní k jednání, souhlasíme s tím? A druhá otázka, vyjednávací tým bude eh, s, z eh, zpravodajčinou, zpravodajů a předsedkyně výboru. Dobře, děkuji vám. A tím se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu, kterým je zpráva pana Oldřicha Vlasáka. Milí kolegové, milé kolegyně, ještě jedna informace. Ještě bych chtěla, abyste si vyslechli toto oznámení, jelikož zítra už nepotřebujeme tu hodinku a půl, kterou jsme si vyhradili, kterou jsme předpokládali na pokračování hlasování, protože jsme si nebyli jistí, kolik času tomu budeme věnovat dneska. To znamená, že v těch 10.30, jak jsme plánovali s hlasováním zítra, tak nebudeme hlasovat a budeme rovnou pokračovat s naším programem. Čili já si myslím, že je lepší, abychom tam mezi 10.30 a 12 neměli e, přestávku, ale abychom v těch 10.30 pokračovali s dalšími body našeho programu a tím skončíme dříve. Prosím, abyste to vzali v potaz. Nebudeme hlasovat, ale nebude tam přestávka, budeme pokračovat. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu a to je čtrnáctka. To je pan Oldřich Vlasák, jeho stanovisko k horizontu 2020. Oldřichu, máš slovo. Dámy a pánové, eh, já bych nejprve na úvod chtěl eh, chtěl bych poděkovat všem, že jsme se zhostili toho hlasování v poměrně kratší době, než jsem očekával. Myslím si, že to byl velký výkon a dlouho si takhle eh, nezahlasujeme. Ještě jednou také poděkování všem zpravodajům, protože mohu ocenit velmi konstruktivní a partnerský přístup v průběhu celého jednání. Nyní k té vlastní zprávě jako takové. Eh, já bych chtěl říci, že Eh, z hlediska výzkumu program Horizon 2020 je eh, velmi důležitý a veškeré mé pozměňovací návrhy se soustředují především na činnost Eh, zaměřenou na rozvoj a zapojení regionů, měst a místních komunit, které nejsou v návrhu dostatečně zohledněny. Byť Evropská komise vyzvala členské státy, aby zahrnuli tuto činnost do svých operačních programů pro výzkum v příštím plánovacím období. Eh, podle mého názoru by program Horizont 2020 měl brát daleko více v úvahu geografickou rozmanitost eh, Evropské unie a podporovat také výzkumné iniciativy ve všech členských zemích, což by posílilo regionální rozměr politiky vědy a výzkumu. A v tomto ohledu eh, doporučuji eh, posílit ten územní a nadnárodní rozměr. Eh, dámy a pánové, já se domnívám, že ten, tato zpráva, tyto mé pozměňováky, toto stanovisko by, by spíše měla iniciovat eh, vaše návrhy a proto mi dovolte, abych ukončil představení eh, této zprávy, tohoto stanoviska a přidal slovo vám a samozřejmě si budu pilně zapisovat vaše poznámky a pak, když eh, budete mít čas, můžete mi je samozřejmě zaslat elektronicky a rád je zahrnu do konečné zprávy jako takové. Děkuji za pozornost. Děkujeme. A nyní stínový zpravodajové. Prosím, první stínový zpravodaj. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já se omlouvám, říká paní předsedkyně. Čili nevím, kdo teda začne. Možná teda začneme. Dobře, promiňte, kolego. Dobře, promiňte. Já jsem zapomněla, že pan Mikolášek je rovně stínový, ale prosím, prosím, můžete pokračovat. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ano, Souhlasím s tím, že návrh komise u horizontu 2020 je dobrým východiskem pro definování aktivit Evropské unie v oblasti výzkumu a inovací. Já si myslím, že to, co je pozitivní na tomto programu, je jeho struktura tří pilířů a to, že jsme tam zahrnuli celý ten řetězec inovací, výzkumu, že jsme věnovali velikou pozornost malým a středně velkým podnikům, že se snažíme zjednodušit administrativní postupy. To podle mého názoru posílí celý tento návrh a to bychom měli všichni uznat, pokud jde o náš výbor regi. Podle mého názoru bychom měli, a to již zde zaznělo, bychom to měli do nařízení prosadit, tento náš přístup, když budeme hovořit o tom, že je důležité vzít v potaz i regiony, města, místní komunity, protože toto jsou zásadní subjekty, podle mého názoru, které umožní kvalitní fungování tohoto programu Horizon 2020. Čili podle mého názoru bychom měli definovat roli, kterou by mohly hrát právě místní, regionální orgány, místní komunity v tomto ohledu. A samozřejmě voláme i po dalších širších synergiích tohoto programu Horizon 2020 a jeho propojení strukturálními fondy. Toto bychom, to, tyto synergie bychom měli podporovat to je podle mého názoru nesmírně důležité, aby tyto fondy byly propojeny, abychom tím podpořili tyto politiky. Další záležitost, kterou musíme zdůraznit, eh, je i jasný odkaz, jasné reference na investice do výzkumu, důležitost pro lidstvo, pro zachování i uměleckého, kulturního dědictví Evropy. To je rovněž důležité, protože je to součást celého cel, tohoto celku a měla by být zdůrazněna v rámci tohoto programu Horizon 2020. Ehm, v tomto ohledu předložím pozměňovací návrh panu zpravodaji. Děkuji. Děkujeme. Pan Nikolášek má slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, milí kolegové, Dovolte, abych rovněž přednesl své poznámky k tomuto nesmírně zajímavému dokumentu, o kterém diskutujeme. Těším se na spolupráci s hlavním zpravodajem, s ostatními kolegy, s panem Vlasákem. Dlouhodobě spolupracujeme, máme úžasné zkušenosti, je to člověk opravdu kompetentní a je radost s ním pokračovat v tomto úsilí a posouvat jednotlivá témata vpřed. Právě v období hospodářské krize a úsporných opatření je důležité se zamyslet nad tím, kam směřuje Evropská unie a rozumně investovat do budoucna. Zvýšení excelentnosti vědecké základny je proto podle mého názoru nezbytným předpokladem pro udržitelný růst a s tím spojenou prosperitu Mm, jakožto i konkurenceschopnost Evropy a jejich regionů. Program Horizon 2020 může významným způsobem přispět k řešení hlavních společenských výzev, které jsme vymezili ve strategii Evropa 2020 a i k posílení postavení evropského průmyslu. Pro dosažení těchto cílů se zde předkládá celá škála podpory, která je integrována ve výzkumném a inovačním cyklu. Pro účinné uskutečnění, uskutečňování cílu Horizontu 2020 je důležité dodržet principy financování jednotlivých projektů, tak aby tyto principy byly co možná nejjednodušší a tím zajistíme účast malých a středně velkých podniků, jak již bylo řečeno. To je i podle mého názoru alfa omega. Malé a středně velké podniky a jejich role do budoucna. Rád bych ovšem poukázal ještě na jeden, podle mého názoru, významný aspekt evropského výzkumu. Výzkum probíhá v různých oblastech, nejenom technických, ale i biologických, medicín, v oblasti medicíny a jejich disciplín. Výjimečnost tohoto výzkumu v Evropě by měla být dosa- chována i v souladu s etickými a morálními principy Evropské unie. Tyto zásady jsou zakotveny ve smlouvě o Evropské unii a ve smlouvě o fungování Evropské unie, jakožto i v chartě základních práv Evropské unie a jiných právních předpisech. Excelentnost Čili vysoká kvalita evropského výzkumu podle mého názoru znamená i vysokou kvalitu těchto etických požadavků. Proto musíme dbát o to, milí kolegové, aby to, co je obsaženo v právních předpisech a jak je to dále interpretováno v rozhodnutích soudního dvora, byly systematicky zohledňovány ve výzkumu a vývoji ve všech členských státech. Financování výzkumu které, který to znamená tam, kde ty etické požadavky jsou zakotveny v právních předpisech. A pokud takový výzkum nesplňuje tyto požadavky, tak to je nepřijatelné a nebylo by to slučitelné se zásadou excelentnosti, o které hovoříme a na kterou um, jsem osobně zaměřil pozornost. Děkuji za slovo. Děkujeme. Dalším řečníkem je paní Hajderuje. Prosím. Děkuji. Já bych chtěla eh, poděkovat zejména panu zpravodaji, který ve svých eh, návrzích eh, bere ohled přesně na to, co je kompetenci našeho výboru. Samozřejmě je tam ten horizont 2020, což je vlastně následovník toho rámcového programu pro výzkum. Ale podstatné je to, že my se musíme koncentrovat na naše priority a nerozplizávat to do, šíř, do šířky. A proto tady ten regionální a přeshraniční charakter tam musí být zdůrazněn. Já myslím, že to je výborné. Jediný další podnět, který bychom měli, které by to bylo lépe více eh, zdůraznit, je zahrnutí občanské společnosti, partnerský princip, my k tomu podáme pozměňovací návrhy, ale v zásadě plně podporujeme zpravodajovou linii, děkujeme mu a myslíme si, že tady bude opravdu dobrá spolupráce. Uh, okay, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Nyní pan Koprakis za komisi. Přejete si vystoupit? Eh, pardon, pan Van Nistelrooy nejprve. Už jsem eh, se bál, že zase přicházím příliš pozdě, jsem vlastně příliš pozdě, ale zdá se, že ne. Takže tady jde skutečně o jeden z nejvýznamnějších programů, eh, kde jde o synergie, synergie mezi nástroji regionální politiky, ERDF, eh, e zejména s tím tematickým zaměřením, které bylo nyní zavedeno. Tím se dostáváme do pozice, kdy můžeme mít eh, tolik tak maximálně možné sladění s programy Horizontu 2020 do budoucna. A před chvílí jsme hlasovali o územní spolupráci, kde jsme přišli s velmi konkrétními návrhy. Jde o spolupráci mezi regiony na těch schůdcích eh, k vynikajícím výsledkům, k excelenci. To v minulosti bylo skutečností, sedmého rámcového, bylo součástí sedmého rámcového programu a bylo to vyňato. A nyní se to tedy eh, dostalo, to, není to získalo status eh, regionu znalostních a, a podobně, tedy eh, to je status, který byl nyní zapracován do územní spolupráce. A já jsem za tento výsledek velmi rád, protože program Horizont má jedno ústřední kritérium, kterým jsou i vynikající výsledky, excelentní výsledky či kvalita. Nejde o to, odkud profesoři jsou, pokud budou propojeni, budou spolupracovat, budou vybráni. Ale je řada regionů, které mají vlastní potenciál a jsou schopny uchopit eh, třeba různé obory v technologii, technologiích v oblasti klimatu eh, či u sociální problematiky, ale nejsou ještě na úrovni těch eh, excelentních výsledků, té vynikající kvality. A pokud eh, chceme více Evropy, tak nestačí sedmý rámcový program či program Horizont, ale musíme být schopni inovace uvádět do praxe. Výsledky výzkumu a inovace nové metody. To vše je třeba začít realizovat. Pokud srovnáme Evropu například s USA, my máme skvělé vědecké ústavy, ale zaostáváme v rychlosti a intenzitě u řetězce inovací. A proto si myslím, že je velmi důležité, že jsme dnes přijali v rámci územní spolupráce možnosti pro regiony, které zatím ještě nepatří k těm špičkovým, aby se vydali na tuto cestu. Říkáme tomu tedy Stairway of Excellence, schodiště, jak si doslova, eh, k vynikajícím výsledkům a u ERDF jsme přijali závazek eh, vynakládat 1%, alespoň 1%, ale maximálně až 10% na tyto aspekty spolupráce v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. A je to opravdu výsledek spolupráce mezi programem Horizont a naší prací, naší činností. A možná, Oldřichu, abychom mohli zapracovat některé z těchto věcí, které ukazují, že to není pouze program Horizont 2020, který by mohl za, zakládat možnost této nové fáze spolupráce a Eh, posilování konkurence, či vytváření konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst v dlouhodobějším hledisku, že bychom tady mohli mít regiony, které se specializují, eh, tak jak jsme to nastavili také eh, v té ex ante podmíněnosti, tedy specializaci. My jsme připraveni nyní učinit krok tímto směrem. A možná bychom tam mohli do toho vnést více prvků, než pouze to, co jsme nyní odhlasovali. Pokud nic eh, neříkáte, tak se o tom neví. Ale nemusíme se omezovat pouze na to, co jsme nyní odsouhlasili. Takže děkuji, děkuji za tu možnost vystoupit. Ano, dnes to je mimořádná schůze po tak dlouhém hlasování, takže máme tu někoho z komise. Eh, Korpaky z Evropské komise. Ano, děkuji jsem z DG pro výzkum a inovace. Rád bych poděkoval zpravodaji za jeho užitečné připomínky. Patrně nebudeme moci souhlasit se všemi předloženými pozměňovacími návrhy, protože některé z nich eh, by mohly být eh, těžko proveditelné v praxi, například ten o teritorializaci, ale Obecně jsme potěšeni, že váš výbor jeví silný zájem o implementaci programu Horizon 2020, jak právě zmínil pan Van Nistelrooy. Eh, respektive, jak právě zmínil pan Van Nistelrooy, chci kolegům připomenout, že eh, pracoviště eh, Komise pro inovace a regionální politiku také úzce spolupracují, pokud jde o nařízení. A Dospěli jsme k velmi významnému výsledku také u podměněnosti eh, specializace a také pokud je o tematickou koncentraci, kde regiony musí vynakládat určité částky či určitá procenta na konkurenceschopnost a výzkum a inovace. Také chci říct, že jsme vyprodukovali společnou eh, FISH, společný dokument, který byl obeslan eh, na pracoviště parlamentu. Týká se to toho finančního rámce. Jde o takzvanou FISH 28, kde se hovoří o očekávaných synergiích mezi horizontem 2020 a strukturálními fondy. Jak to bude, jak to bude realizováno do budoucna. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Korpakisi. Pan Vlasa, pane Vlasnáku, prosím, máte ještě závěrečné slovo v této diskusi. Pane předsedo, eh, děkuji také všem, eh, kteří se zúčastnili této debaty. Připomínky jsem si samozřejmě napsal. Eh, já plně souhlasím s mnoha těmito poznámkami, které do této zprávy zahrnu. Ono se nejedná jen o snížení administrativy a přístupu těch jednotlivých subjektů k podpoře a k jednotlivým financím ale samozřejmě jde o to i seznamovat s těmi novými poznatky eh, malé střední podniky, tak aby se mm, tyto, mm, tyto záležitosti dostaly do praxe. To si myslím, že je také velmi důležité, protože propojení toho výzkumu s tou praxí, zvláště v těch regionech, je nesmírně důležité. Eh, souhlasím i s poznámkou paní Rýle a to, to je potřeba, abychom si také všichni uvědomili, že není možné tuto podporu eh, rozdělit všude. My se musíme snažit eh, tyto prostředky koncentrovat a získat maximum možného v té koncentrované podobě a využít těch výjimečností, které eh, vlastně nám ta Evropa jako taková nebo potažmo regiony dávají. A tam je samozřejmě úzká spolupráce právě s těmi regionálními nebo místními úřady. Ehm, já si rád eh, vyposlechnu nebo eh, budu se snažit získat i poznatky z Evropské komise, co je pro ně jaksi těžko stravitelné. Eh, rád bych se vyhnul nějakým takovýmto problémům, ale domnívám se, že jsme schopni eh, v tom konečném důsledku udělat vhodný kompromis, který zapracuje všechny tyto poznámky. Čili děkuji všem za, za vaše poznámky a těším se na spolupráci. Děkuji, pane zpravodaji. Vážení kolegové, Rád bych vás informoval, že lhuta pro poznací návrhy je 16. července v poledne. A nyní další bod, číslo 15, rozvoj transevropských dopravních sítí. Opět pan Vlasák, máte, máte slovo. Lambertovi, že si beru tolikrát slovo, on jako Eh, zpravodaj eh, u těch všeobecných nařízení eh, samozřejmě měl ten prostor. Není to tedy proto, že bych ho chtěl nějakým způsobem spolu s Konstanc tady dohánět. Ale myslím si, že ve vazbě na fondy budování transevropských sítí Eh, je nesmírně důležité a samozřejmě musíme zodpovědět ještě na mnoho otázek, které souvisejí s financováním a s tím, jestli tam bude dostatek finančních prostředků. Tuto debatu eh, nechci rozebírat, ale chtěl bych upozornit na to, eh, co jsem chtěl vnést do této zprávy. Je to větší zajištění flexibility pro jednotlivé členské státy Myslím si, že je to podstatné, že tady musí dojít k určité diskuzi mezi evropskými prioritami, čili mezi Evropou a jednotlivými členskými státy. Čili eh, myslím si, že ty předdefinované projekty by neměly být chápány jako stoprocentně definitivní a neměné. Měly by zohlednit ty stávající podmínky jednotlivých eh, členských států. Ehm, chtěl bych eh, také upozornit na to, že není možné, aby eh, místní a regionální orgány odpovídaly za tyto projekty, které jsou mimo jejich kompetence. Oni tyto projekty nevyjednávají a na tuto oblast je potřeba se i z hlediska legislativního a procedurálního podívat. Uh, Ehm, poslední má poznámka, ehm, která je patrná z těch připomínek ehm, nebo návrhů, které jsem již publikoval, je zohlednění zájmu jednotlivých států. Já očekávám, že i vy budete mít připomínky k jednotlivým dílčím projektům jako takovým, tak jak jsou navrženy a že mi samozřejmě tyto připomínky zašlete. Eh, vidíte, že já osobně jsem velmi komunikoval s orgány v České republice a proto jsem si dovolil některé konkrétní případy i do této mé zprávy zanést. Čili očekávám, že pakliže budou nějaké eh, znalosti z vaší strany, tak se budu snažit je tam zahrnout také. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane zpravodaji. A nyní Dávám slovo stinovým zpravodajům. Pane Batulo, máte slovo, prosím. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva considerații generale mai întâi. Tak, eh, pane předsedo, dovolte několik obecných bodů. My samozřejmě musíme začít od eh, myšlenky, že ten této má být kompletní integrovaný dopravní systém v Evropě, který zahrnuje všechny členské země a který bude optimálním základem pro vyvážený rozvoj všech druhů dopravy. Proto je tedy velice důležité, abychom překonali současnou fragmentaci, která přežívá v těchto sítích, eh, zejména v těch eh, nejmladších členech EU. E tato nová regulace je samozřejmě pokusem o zjednodušení situace a z tohoto důvodu je také velice vítaná. Bílá kniha, tak jak vypadá dnes, tak jak vypadá tedy tato cestovní mapa pro evropský prostor, se zaměřuje na konkurenceschopný a efektivní dopravní systém, také z hlediska efektivního využívání zdrojů a je to dlouhodobá strategie z hlediska TNT na léta až někdy k roku 2030, možná až 2050. Na evropské úrovni se tam řeší některé body, zejména jsou to nedostatky Eh, současných dopravních sítí, zejména v oblastech eh, přeshraničních, které jsou poněkud děravé. A potom se také zabývá otázkou kvality a dostupnosti infrastruktury mezi členskými státy a také uvnitř členských států. Samozřejmě, že doprava musí být eh, schopná přecházet z jednoho modu do druhého. To je opravdu eh, zásadní věc a proto se musíme soustředovat na multimodální propojení. Prostě potřebujeme a máme řadu propojovacích bodů, uzlových bodů, přístavů, eh, které Eh, kterých není dost, eh, zejména v těch eh, nejnovějších členských zemích. No a samozřejmě je třeba to budovat také s ohledem na redukci skleníkových plynů z dopravy. A to je vlastně ta redukce, já nevím, až 60%. A budeme muset v mnoha oblastech uspokojit tu potřebu interoperability. Pan zpravodaj o tom hovořil a my také musíme brát finance, financování eh, v úvahu a soustředit se třeba také na skutečnost, že máme to Connecting Europe Facility. V mé politické skupině EPP se zaměřujeme právě na tyto potřeby budoucích evropských dopravních sítí jako součást celkové eh, rozvojové strategie. Transportní koridory eh, mají v tom všem klíčovou roli, přidávají tu evropskou hodnotu a je jasné, že je třeba získat také podporu českých zemí pro dopravní projekty a vyžádá si to od členských zemí také jaksi námahu navíc členské země mají sklon podporovat spíše své vlastní národní nebo regionální projekty a nyní je třeba, abychom je stimulovali k tomu, aby se na to dívali z hlediska projektů integrovaných, evropských, přinejmenším tedy přeshraničních. Potřebujeme dopravní eh, síť, eh, která eh, by se měla rozvinout poměrně rychle, abychom podpořili soudržnost mezi starými a novými členskými zeměmi, čili ten, ten e, západo-východní rozměr, totéž napojení ostrovů na pevninu. My chceme mít společný trh a také společný trh dopravní. Já ještě jednou opakuji blahopřání zpravodaji a určitě do budoucna budeme moci pokračovat v těchto debatách Eh, nad pozměňovacími návrhy a samozřejmě bude třeba také vybalancovat povinnosti a práva regionu v této zprávě, a mm, protože jim připadne větší zodpovědnost než v minulosti. No a budeme se muset podívat také na ten původní, první, prvotní, indikativní seznam koridorů. Bude třeba se pobavit o jednotlivých případech, jako třeba eh, Alpská oblast nebo oblasti izolovaných ostrovů. Budeme se muset zaměřovat na intermodalitu, interoperabilitu a koordinovaný rozvoj přeshraniční infrastruktury. Děkuji. Thank you, chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Také mě dovolte abych vyjádřil plný souhlas s panem spravodem eh, Vlasákem v tom smyslu, že navrhovaná nařízení je docela dobrým výchozím základem pro budoucí rozvoj a financování dopravní infrastruktury, která má kontinentální význam. Eh, dokument komise vítáme, jsou zde nové pozitivní aspekty, které staví na stávajících eh, Eh, pokynech. Třeba máme tady eh, duální eh, dopravní sítě, konzistentní sítě a také hovoříme o té páteřní nebo základní síti, která má být základem rozvoje. Také hovoříme o Eh, implementaci koridoru. Eh, volá se tady po efektivnějším budování základní sítě, koordinované plánování investicích a koordinovaná činnost eh, členských zemí podél téhož koridoru. Priorita se tady klade na programy, které se týkají těch chybějících spojů, úzkých míst, zejména v přeshraničních oblastech. Já myslím, že to je skutečně velice, velice důležitá věc. Eh, vyřešení tohoto problému určitě přispěje k posílení teritoriální soudržnosti nových členských zemí a regionů a také k jejich eh, ekonomické a sociální soudržnosti. Já si myslím, že to je jedna z hlavních kompetencí našeho výboru. Nemenší důležitost eh, bude mít zlepšené propojení dopravních sítí se sousedními regiony Evropské unie. To umožní lepší dopravu osobní i nákladní a bude to mít určitě přidanou hodnotu. Další aspekt k transevropskému transportnímu systému a ke, to je ta interoperabilní a lépe dostupná síť. Některé z těch eh, zlepšovat návrhů eh, se samozřejmě musí na to dívat z hlediska regionálních, ale jsou tady určitě pozměňovací návrhy, které jsou možná dobře míněny, to tak asi bude, ale myslím si, že poněkud eh, přesahují kompetence našeho výboru. Já jsem si jistý, že pozměňovací návrhy 10 až 17 pana Vlasáka Eh, jsou asi dobře promyšlené, mají svou užitečnost, ale také si myslím, že to není úplně přesně kompetence našeho výboru. A kdybychom šli právě touto cestou, jak nás vlastně on žádá, abychom tedy překládali podobné pozměňovací návrhy, tak já myslím, že bychom se mohli dostat do vod, které by nebyly tolik konstruktivní, ale samozřejmě se o tom můžeme ještě bavit. Já si myslím, že tedy určitě pan zpravodaj přispěl velmi užitečným způsobem a já také navrhnu určité pozměňovací návrhy, které se týkají přeshraničních regionálních otázek a také možnost, eh, možnosti evropských koordinátorů. Celkově myslím si, že odvádíme užitečnou práci a že pan zpravodaj eh, opravdu přichází s dobrými nápady. Děkuji, eh, pan Giers. Grazie. Eh, se guardiamo alla proposta della Commissione. Děkuji. Pokud se týče návrhu komise a cílů, které za nimi jsou, tedy obecně, zdálo by se, že náš výbor by mohl říci, že to můžeme všechno schválit, poněvadž návrh je velmi vyvážený, je tady úsilí o moderní propojenou dopravní síť, která je interoperabilní a mm, pře, tedy nevedu si představit, že by s tím někdo nesouhlasil. Dále tady hovoříme o prioritních projektech, které reflektují společné zájmy, čili jak by mohl kdokoliv s něčím takovým nesouhlasit. Čili já myslím si, že z tohoto hlediska souhlasíme, ale současně pravdou je také to, že pokud cílem eh, našeho výboru pro regionální rozvoj je brát v úvahu ekonomické, strukturální rozdíly, které dnes existují eh, v Evropské unii. A eh, pokud se to chceme pokoušet integrovat, tak já tady eh, musím kolegy varovat, že se můžeme dočkat velkého zklamání. Jednak proto, že nikdy nebudeme schopni změnit mapu Evropy, koridory, které již byly navrženy a nebudeme moci ani navrhnout významné změny. Eh, proč si to myslím? Já jsem členem dopravního výboru a my už jsme absolvovali eh, různé výměny názorů s komisí a pokoušeli jsme se pokoušeli jsme se vzdorovat eh, nátlaku vlád ze strany rady, eh, protože tam vlastně šlo o rozhodování o tom, co má být prioritovat, co ne. Vzhledem k tomu, že máme poměrně málo času na pozměňovací návrhy, myslím si, že přesto je naším povinností eh, vyslat velmi silný signál, pokud se týče našich přístupů, našich názorů. A sice, že my voláme pro větší integraci eh, v různých oblastech. Například chceme zajistit, aby se nezapomnělo na periferní regiony. Není to nějaký seznam všech možných přání, eh, že bychom si prostě přáli eh, všude možně mít dobrou cestu. Ehm, tady jde o to, abychom postupovali principiálně. A sice samozřejmě my potřebujeme mít tu hlavní základní síť ale také musí být napojovací, eh, tedy jakési spoje taky z těch eh, málo osídlených a periferních oblastí. Čili já myslím, že bychom měli eh, dát jasně najevo vůči komisi a výboru dopravnímu, že se nám prostě nelíbí to, že by eh, prostě cokoliv navrhneme my, bylo eh, zásadně předem smetáno se stolu. Samozřejmě, že my musíme hm, posoudit eh, veškeré návrhy, které se tady přikládají. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval zpravodaji za tuto zprávu. Pokud jde o pozměňovací návrhy, které předložil pan Vlasák, my s tím souhlasíme. Ano, občanská společnost by se měla zapojit do rozhodování v této oblasti, pokud jde o tyto sítě, pokud jde o integrovaný přístup, transparentnost a zároveň je to důležité pro regionální rozvoj. Dále jsou to hlavní směry, to, to znamená hlavní směry, které se týkají této dopravní sítě. To si myslím, že je velice dobrý, mm, dobrá možnost eh, pro udržitelnou politiku v tomto ohledu to je zásadní i z ekonomického, ekologického hlediska. Nesmíme zapomínat na to, že doprava je propojená i s ostatními oblastmi a zároveň je to příležitost reagovat lépe na závazky eh, Evropské unie v této oblasti, pokud jde o ochranu biodiverzity, ehm, klimatické změny, rozvoj tohoto sektoru, který má samozřejmě dopad na celou eh, tuto záležitost. Ovšem je to sektor, který samozřejmě přispívá i k zelené ekonomice, k prosperitě a tak dále hlavní priority v této oblasti. Mm, musíme vzít v potaz samozřejmě i investice, stávající práce, stávající projekty, které by mohly vést i k lepšímu využití prostředků, které jsou omezené v tomto prostředí krize. Čili to je další příležitost. Nechceme ovšem zaměřit finanční prostředky pouze na nějaké veliké um, rychlo um, silnice a podobně, dálnice, protože my si myslíme, že je zde mnoho dalších oblastí, které bychom, na které bychom nebo mohli věnovat finanční prostředky. Uh, Myslíme si, že by jsme neměli věnovat této oblasti více než 30 finančních prostředků. Samozřejmě, že celou infrastrukturu silniční sítě bychom měli zlepšit, ovšem zároveň nezapomínat na, na například um, železniční dopravu nebo vnitrostátní říční dopravu a tak dále, nebo mm, cyklostezky, čili i do těchto oblastí bychom měli věnovat část investic čím dál tím méně, nebo měli bychom ustupovat od kamionů, automobilů i s, hledisk, i s ohledem na životní prostředí a zdraví. Mm, samozřejmě v některých oblastech například mm, bychom měli věnovat, jak už jsem se o tom zmínil, finanční prostředky i na cyklostezky, protože v některých oblastech právě tento způsob dopravy bychom mohli podpořit. A dále například je to i spolupráce, kterou bychom, spolupráce posílená, kterou bychom měli zdůraznit přeshraničního charakteru, interoperabilitu, mm, propojení jednotlivých eh, eh, způsobů dopravní eh, dopravy a tak dále. Zároveň je to záležitost, jak zlepšit jak zlepšit záležitost znečištění a tak dále, podívat se na to, jak, by mohli, jak bychom mohli zapojit i regionální orgány do této oblasti. Všichni trpíme nedostatkem finančních prostředků. U nás například, jak víme, v mé zemi, v, Řecku máme obrovské problémy, čili podívat se, jakým způsobem bychom mohli co nejefektivněji a ne, nejudržitelnějším způsobem z ekonomického i ekologického hlediska absolvo, a, a věnovat tyto finanční prostředky, abychom nevěnovali všechno jenom pro nové silnice a devalorizovali tím železniční dopravu. Měli bychom se zabývat jinými oblastmi infrastruktury, mm, například, jak, zase, jak už jsem se o tom zmínila, to znamená metro, tramvaje, cyklostezky a tak dále. To je velice důležité. Všem víme, že zároveň jsou zde veliké společnosti, německé, italské a tak dále, které zasahují do této oblasti. Proto bychom měli mít spíše takový obecnější přístup a ne mm, se zaměřit na konkrétní projekty. Nesmíme zapomínat na ochranu životního prostředí v tomto ohledu. Nesmíme zapomínat na tento environmentální, tu, tento environmentální um, rozměr a podpořit kohezi mezi jednotlivými politikami, jednotlivými nástroji, jednotlivými programy, které jsou k dispozici, tak, aby tato oblast dosáhla cílů stanovených Evropskou unii pro Evropu 2020 a abychom efektivním ekologickým způsobem pokryli potřeby našich evropských občanů. Měli bychom se podívat i na náklady z ekonomického, sociálního, environmentálního hlediska pro každý projekt, o kterém se zde hovoří obory A zároveň nesmíme zapomínat na to, že transevropské dopravní sítě mm, samozřejmě by měly, mm, nesmíme zapomínat i na nejzdálnější regiony, na ostrovy, to znamená námořní doprava, dále je to vnitrostátní vodní doprava, to je sice dobré na kontinentu, ovšem pro eh, ostrovy samozřejmě takové možnosti nejsou, čili nesmíme zapomínat ani na tyto regiony, to znamená propojení mezi těmito ostrovními oblastmi, mm, samozřejmě samozřejmě, že to je něco, v čeho budou těžit poté občané celé Evropské unie, čili musí to být zaintegrováno do této sítě, musíme zredukovat um, um, hlučnost, um, dále emise CO2, čili nechceme žádné návrhy, které by snížily investice do těchto oblastí, protože snížení hlučnosti, toto je rovněž zredukování emisí CO2, to je jedna z našich priorit této oblasti, musíme se zabývat eh, i těmito problémy, podívat se na to, jak bychom mohli vyřešit eh, tyto priority. A my jsme samozřejmě předlož, předložíme v tomto ohledu i pozměňovací návrhy. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji zpravodaji také za tento návrh zpravodaje k TNT a také za návrhy Stínový zpravodajů. Myslím, že je to všechno v souladu s návrhem komise. Podařilo se nám eh, dosáhnout kvadratury kruhu tím, že se soustředíme infrastrukturou na společný trh a zároveň eh, poskytujeme základ pro soudržnost teritoria EU. Eh, vyjádřil bych se ještě dvěma komentáři k té zprávě. Obojí e, je do určité míry spojeno s tím, co se snažíme řešit tímto návrhem. A sice je to, je to ještě nad rámec toho, co by mělo být v TNT. E, prostě máme nové cíle Evropské unie vyplývající ze strategie 2020, to je efektivnost, růst, udržitelnost a Teď máme samozřejmě daleko větší území Evropské unie. Ten návrh eh, se týká také efektivního plnění těchto plánů v oblasti TNT. TNT to je záležitost 15 eh, let stará, Viděli jsme mnoho úspěchů, ale eh, naše současná síť má také pár slabin a to je nedostatek řízení, nedostatek priorit, implementace nám vázne a to samozřejmě nevyhovuje regionům ani občanům, vede to ke zklamání. Takže jak to chceme zlepšit tímto návrhem? V zásadě jsme poskytli rámec, v němž navrhujeme to, aby členské země a instituce EU se zavázaly, že do roku 2030 bude hotová základní síť, která je multimodální, který, která bude pokrývat celý společný trh a bude mít multimodální charakter a bude maximálně ekologická a bude maximálně využívat stávající infrastrukturu. To je samozřejmě základní síť, která má sloužit celému území a musí zajistit to, že z toho budou mít úspěch, eh, tedy prospěch všechny regiony, tedy z té globální sítě. To je přístup, který parlament na přípravných stádiích silně podpořil a také ministři dopravy eh, v březnu to také podpořili jako obecný přístup. Máme tady ještě takovéto napětí mezi tím závazkem roku 2030 a mezi flexibilitou, kterou mají členské země a propagátoři jednotlivých projektů. Eh, je tam flexibilita standardů, výjimek a také, ovšem samozřejmě ta flexibilita by neměla eh, podkopat naši, náš hlavní cíl, to je plně funkční síť. Eh, další věc, která by měla přispět k tomu lepšímu plnění, je zaměřenost na velký evropský přínos eh, této základní sítě. A ta základní síť v našem návrhu se odvíjí od evropské metodologie. Opět je to na základě Evropského parlamentu a závěru ministru dopravy a samozřejmě eh, hráčů vlastní infrastruktury. Tato metodika mezi českými zeměmi a Evropskou komisí znamenala, že jsme museli dělat těžká rozhodnutí, o tom, co zahrneme a co nezahrneme do té sítě, ale také si myslíme, že tento proces ukazuje, že pokud se soustředíme na hlavní priority, tak tím zajišťujeme také to, že členské země budou schopny vybudovat tu síť do roku 2030. To znamená, že e, samozřejmě ty, ta základní síť se bude také zlepšovat, ale já bych skutečně e, doporučil, aby eh, jednotlivé pozměňovací návrhy eh, byly zkoušeny na eh, soulad s tou základní metodikou, abychom to nezatěžovali takovými segmenty, které třeba nebudou reflektovat tu hlavní myšlenku, tu hlavní přidanou evropskou hodnotu. A ještě třetí prvek, tak to jsou koridory základní sítě. A tyto koridory budou tedy pro celou síť, jakožto implementační mechanismus a určitě se to nebude finančně omezovat pouze na koridory základní síti, potřebujeme celé TNT, potřebujeme globální síť i základní síť, ale samozřejmě eh, budeme se soustředovat na tuto základní síť, která bude instrumentem koordinace, synchronizace a lepší implementace projektů ve všech členských zemích. A ještě jednou bych chtěl poděkovat na závěr zpravodaji za jeho zprávu a také členům tohoto výboru za velmi pozitivní výhled a přístup k návrhům komise. Thank you very much indeed, Děkujeme. Pane Vlasáku, chtěl byste ještě na závěr této diskuse vystoupit? No, eh, já nechci opakovat hlavní síle, cíle eh, ten té sítí jako takových. Samozřejmě musíme vyřešit hlavně jednotlivé Eh, uzlové body, to se týká přístavů, letišť anebo křížení jednotlivých koridorů jako takových. Pak jsou to samozřejmě hraniční přechody a propojení v těch úzkých místech jako takových. Ehm, ale uvědomme si, že náš výbor to stanovisko dává z pohledu eh, regionální politiky a spolupráce s regionálními aktéry. Čili z tohoto pohledu my do toho musíme vnést svůj pohled. Na to máme právo, samozřejmě. Eh, já bych zmínil ještě jednu věc. Velkou roli bude mít právě spolupráce s těmi Ehm, stavebními úřady, které, jak víte, jsou na eh, lokální úrovni, potom samozřejmě část na centrální úrovni a pro velké liniové stavby zpracovává například eh, ty studie, třeba Environmental Impact Assessment je zpracován na národní úrovni jednotlivými ministerstvy. Čili proto je nesmírně důležitá ta spolupráce a propojení všech těch strategií. To bych chtěl zdůraznit. Eh, trošku vysvětlení k těm mým řekl bych až příliš detailním pozměňovacím návrhům, které jste tam mohli vidět. Myslím si, že každý z nás poslanců je někde domovem, někde má svoji, mm, své příznivce a je zodpovědný eh, tomu svému regionu, k tomu, jak vykonává svoji práci. Či asi se nevyhnete tomu eh, přenést nějak zájem toho regionu konkrétní eh, do té naší práce. Čili to je potřeba vnímat i z tohoto pohledu. Eh, já samozřejmě vím, že náš výbor nemůže detailně řešit ty jednotlivé body jako takové. Na druhé straně se tomu nevyhneme a pakliže budeme chtít něco takového prosadit, tak na to budeme muset mít odborné argumenty a budeme do toho muset zainteresovat ten hlavní výbor, což je výbor dopravní. Eh, chtěl bych eh, ještě odpovědět na jednu věc, která se týká uh, Eh, například těch er, environmentálních eh, aspektů, týká se to hlučnosti a tak dále. Eh, je potřeba si uvědomit, že veškeré protihlukové bariéry anebo stavění dálničních mostů proto, aby pod nimi mohly mm, jaksi procházet žáby a tak dále, to všechno je potřeba velmi silně zvážit, protože to velmi eh, zatěžuje finančně ty jednotlivé stavby. A z tohoto pohledu musíme právě u těch transevropských sítí eh, měřit všem stejně. Čili není možné, aby v jednom státě se budoval kilometr dálnice za určité peníze jenom proto, že tam jsou větší env- environmentální eh, jaksi ohledy. V tomto se musíme sjednotit a není možné, aby tady byly nějaké velké výkyvy. A e, poslední, poslední věc, e, já bych si přál, aby z této oblasti se mohly e, financovat, řekl bych, udržitelné a ekologicky příznivé projekty hromadné dopravy třeba ve velkých městech, ale mám obavu, že na toto nám eh, tyto sítě nebo eh, tyto prostředky stačit rozhodně nebudou a musíme se věnovat propojení té Evropy a ne řešit eh, tu hromadnou dopravu z tohoto pohledu. Čili to jsou asi mé poznámky. Budu vděčen za jakékoliv připomínky a těším se na spolupráci. Thank you very much indeed. Děkuji mnohokrát. Rád bych vás informoval, že lhuta pro pozměňovací návrhy je 16. července ve 12.00. A poslední bod na dnešním pořadu dne je projednání mého stanoviska k všeobecnému rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 2013. Všechny oddíly. Rád bych tedy rád bych prezentoval své stanovisko ve své mateřštině. Děkuji. Vám, vážení kolegové, během diskuse o stanovisku k mandátu eh, pro trialog a také eh, stanovisku našeho výboru k všeobecnému rozpočtu pro 2013 zůstává, eh, zůstává náš signál stále stejný politická konsistentnost je velmi důležitá, pardon, politika soudržnosti je velmi důležitá, umožňuje vytvářet zaměstnanost a růst v Evropské unii, abychom čelili tedy eh, investičním eh, potřebám regionu a eh, řešili nerovnosti. Je třeba dosovat územní a sociální a hospodářské soudržnosti. Tam navrhuji navýšení o 33% a plateb o je, více jak 11 eh, proti roku 2012. Eh, komise tedy eh, se snaží také řešit situaci u URL, u neproplacených plateb. Tady se to týká pouze roku 2013. Veškeré výjimky z uplatňovaného principu by znamenaly, že nebudeme mít dostatečné prostředky na platby. Komise, když vypracovávala své cíle pro rozpočet, zohlednila různé výhledy, výhledy eh, pro, a prognózy pro 2000, respektive výhledy do roku 2013, 2020. A jediný orgán, který disponuje Eh, informacemi pro to, aby si učinil obecný obrázek, je právě komise. Rada měla dnes učinit čisté návrhy v Koreperu a opět rada přistupuje k horizontálním škrtům. Proto se držím taktiky předchozích eh, zpravodajů a navrhuji toto zrušit a vrátit se k prostředkům, které byly původně navrženy komisí eh, v, té předběžné, v předchozí etapě. Takže chci připomenout, že jsme přeli mandát, eh, takže přípravné akce a technická opatření, která byla doporučena politickými skupinami, že tedy toto bude znovu předloženo. Děkuji a dělám slovo stínovým zpravodajům. Paní Konstanca Krell, prosím. Ganz herzlichen Dank. Eh, srdečně děkuji, pane předsedo, já vás podporuji eh, výslovně tady v vašem stanovisku. My dnes dopoledne jsme tady měli kyperské předsednictví a už jsme si vyslechli jeho postoj zejména k finančním závazkům. A my tedy eh, v regionálním eh, výboru skutečně musíme čelit otázkám absorčních, eh, tedy absorčních schopností a jak se ty peníze využívají v českých zemích. Ale jestliže projekt funguje a komise prostě nemůže platit, poněvadž rada není ochotná dát dispozici prostředky, tak eh, to prostě eh, v podstatě mám strach to říkat nahlas, protože to je strašná věc. Jestliže rada nehlas, eh, nevěří vlastním číslům a tvrdí, že to prostě takhle nemůže být, tak to nevím, kam s tím chceme dojít. Proto já tedy podporuji to, aby se ty závazky platební dali zpět na těch 11, něco procenta eh, v našem stanovisku a já doufám, že eh, rada to pochopí, zvláště v těchto obtížných eh, dobách. Děkuji vám, pan Van Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych se rád vrátil k tomu, co říkala Konstanca jde o jiné věci než všeobecné nařízení, ale naprosto souhlasím s tím, co Konstanca řekla. Podívejme se na to, co nyní děláme. Žádáme, aby byl dostatečný prostor pro tyto prostředky na závazky a na platby, které musí být nastaveny na 11,7 Ale co se děje? Rada se k nám nejprve připoje, potom to všechno se škrtá. Zkušenosti z předchozích let by nás měly vést k tomu, abychom řekli, že přeci šílené, aby na jedné, eh, šílené, že na jedné straně zohledníme předchozí roky, někde to jsou 2% eh, prostředků nevyužitých eh, naším sektorem, a v jiných sektorech se to vrací do pokladen členských států, je to vraceno členským státům, které by nám měly poděkovat, ale 2% evropského rozpočtu tady se vracejí členským státům a zároveň jsme si zcela vědomi toho, že zeměna regionálních eh, projektů nemůžeme proplácet účty. To je opravdu schizofrenní situace. Je třeba eh, něco udělat vůči radě. Je třeba říct, si, musíme přece vyvodit po naučení z minulosti. Eh, ty 2% se vrací členských, členským státům do jejich rozpočtu, ale zároveň nejste připraveni eh, poskytnout tyto prostředky do budoucna, které jsou potřebné. A vytváříme obrovský problém s financováním. Nyní eh, v období eh, do roku 2013 máme, nadchází poslední rok tohoto, tohoto programovacího období a ten problém se nám zhorší, protože nezaplacené faktury platby z roku 2011 jsme převedli do roku 2012 a nyní to opět převedeme do roku 2013. A je opravdu zvláštní, že členské státy činí eh, ta prohlášení, činí tak koncem roku, jednává se o rozpočtu, je stále méně prostředků v něm a pak náhle v prosinci ovšem um, se objeví celá řada žádostí o proplacení um, na komisi. Pan komisař Levandovský to již mnohokrát eh, uváděl. Není možné pouze říci, že pokud tam nebude dostatečná že tady potřebujeme dostatečnou marži, ale je třeba říct, že pokud by se opakovala situace z minulých let, bude to katastrofická situace. To není možné občanovi vysvětlit. Pokud se k něčemu zavážete, musíte to zaplatit. To občan chápe, ale nechápe, pokud v rozpočtu Eh, pokud rozpočet na rok 2013 se sníží, zmrazí a podobně, tak to ještě občan pochopí, protože v členských státech se eh, postupuje stejně, ale zároveň my budeme tím obětním beránkem, my europoslanci, protože se řekne, vy, vy pořád voláte po navyšování rozpočtu ale je to systém, který si toto vynucuje. Jsou prostě faktury, které třeba proplatit. V předchozím roce, předchozím letech byly přebytky, v předchozím roce byly přebytky, které jsme vrátili členským státům. Uh, oni se dali do svých státních pokladen a nyní nechtějí poskytnout dostatečné prostředky. Jistě to musí říct také rozpočtový výbor, ale musíme eh, říci eh, tu věc eh, celou. Není možné pouze se omezit na to, že že, členská, že, pardon, že Evropská unie chce stále, stále větší rozpočet a my chceme pro ně stále větší rozpočet. Je třeba říci, jak, jak se všechno má. Pokud již občan nechápe nebo přestane chápat, tak to bude katastrofa důvěra občanů se pak vyčerpá. Já prostě naprosto souhlasím s tím, co vy žádáte. Děkuji. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Rozpočet Evropské unie má více částí, pouze jednou z nich je část komise, tedy oddíl tři komise, který nyní Jsou tam ještě další Eh, parametry či oddíly, je tam parlament, rada, eh, ombudsman, Evropský soudní dvůr, účetní dvůr a tak dále. Eh, my dnes samozřejmě se zaměřujeme na oddíl 3 komise, protože tam patří evropské fondy, ale možná jsou zde i věci, které se týkají nás, oddílu parlament. A já bych dal takové dva typy, na co se zaměřit i v této oblasti. Dostáváme překlady dokumentů pro jednání. A jistě jste si všimli, že ne vše je přeloženo do našich jazyků. A někdo to, co nebylo přeloženo na dnešek, přeloží za dva, tři měsíce a my to už nebudeme potřebovat. To je tedy neefektivní eh, činnost a přitom nedostaneme přeložené to, co potřebujeme právě dnes. Já si myslím, že na to bychom se měli zaměřit, protože tady někdy vznikají, eh, vzniká obrovská neefektivnost. Druhá věc, druhý parametr, často docházelo k tomu, že jednotlivé instituce si zadávají překlady svým překladatelům a když překročí kapacitu, někde se automaticky objednávaly překlady externě, ale nezjišťovali například, zda jiná evropská instituce nemá ve stejnou chvíli volnou kapacitu, takže kdybychom si to objednali v rámci institucí některé věci, ušetřili bychom miliony eur, které by mohly být využity na jiné projekty. Je těžko říct, který výbor by se tím měl zabývat, ale měli bychom se trošičku zaměřit na fungování této věci. Dostě nám v tom může na pomoci zpráva účetního dvora. Děkuji. Dobrá, děkujeme. Děkuji vám všem za eh, zajímavé podněty. A než uzavřu dnešní schůze, rád bych vás informoval, že lhuta pro poznací návrhy k mému návrhu stanoviska je 16. července ve 12.00. A také bych vás informovala o lhutě pro poznací návrhy k návrhu rozpočtu. To je 27. července ve 12.00 také. Děkuji vám všem. Hezký večer.